sdělené eh, těm eh, orgánům a lidem, kteří jsou jmenováni v usnesení. Zasedání Evropského parlamentu se přerušuje. Ti, co nepojedou do Bruselu příští den, přeji vám hezké.